Okay, if you could take your, your seats because we've overrun. Takže se usaďte, trošku jsme přetáhli schůzku koordinátorů, teď se tedy můžeme pustit do našeho programu. Takže jsme teď u bodu číslo 7 o evropských statistikách. Měli bychom mít eh, první výměnu názorů k této zprávě. Zpravodajem je Edward Skikluna a já mu tímto dávám slovo. Statistiky. Asi začnu jinak. Myslím, že eh, žádné velké nadšení o statistikách nikdy nepanovalo. Všichni je brali za samozřejmost, eh, že ta čísla říkají pravdu a že eh, života se moc netýkají. Ale dnes si asi čím nad tím více uvědomujeme, že panuje riziko nespolehlivosti některých statistických údajů. Už jsme to zažili v minulosti, když šlo o údaje o veřejném zadlužení. A v nedávné době zase musíme mluvit třeba o sazbě Libor. Všichni to považovali dlouho za samozřejmost. A najednou se ukázalo, že je to obrovský skandál a že docházelo k manipulaci s touto klíčovou sazbou. Takže stovky bilionů derivativ byly založeny na ukazateli, kterým, se kterým eh, eh, se mohli někteří hýbat eh, za různé, proti, za rovnou protihodnotu, tak jak se jim líbilo. Takže ta zpráva v podstatě je velmi aktuální protože klade důraz na tom, že statistické údaje musí být vysoce kvalitní a spolehlivé. Je to také proto, že řada eh, nástrojů ekonomické politiky se musí opírat o kvalitní údaje a pokud je nemá, tak eh, nemohou být eh, úspěšné. Je to klíčové jak pro veřejnost, tak pro veřejné instituce. A pokud dojde k podobnému skandálu, tak eh, jsou to banky samotné, které přicházejí o důvěryhodnost. Komise si toto všechno uvědomila v minulosti, už eh, publikovala dokumenty, které se týkaly kvality statistických údajů. I my máme vlastní zprávu která se týká stejného tématu. A teď máme legislativní zprávu té zprávě se hovoří o tom, že by si především národní vlády měly uvědomit svou spoluzodpovědnost za zajištění důvěryhodnosti a spolehlivosti eh, statistických údajů a hlavně jde také o zajištění nezávislosti národních statistických úřadů. Dále se v té zprávě hovoří o tom, že je potřeba, aby existoval transparentní způsob eh, přijímání a propouštění zaměstnanců, který by se měl zakládat na profesionálních standardech. Dále jde o změnu současného právního rámce pro eh, statistiky, tak aby byla zajištěna vysoká míra eh, kredibility. Dále jde o profesionální nezávislost národních statistických úřadů, jak již bylo řečeno, protože to je asi v tomto kontextu nejrelevantnější. V tom současném návrhu jsou ředitele těchto úřadů uváděni jako osoby, které musí vykonávat svou funkci jako základní předpoklad pro zajištění nezávislosti jejich institucí. Je to neodmyslitelné a právě mm, ředitele statistických úřadů by měli sami definovat své postupy a metody a neměli by jednat na základě eh, nějakých příkazů od eh, národních vlád. A stejně tak musí existovat eh, závazná pravidla pro jmenování a případně i propuštění takovýchto funkcionářů, podobně jako je to u, třeba u centrálních bank. Statistické úřady také musí předkládat výroční zprávy o své činnosti a o finanční situaci a ty zprávy měly být co nejtransparentnější. V oblasti statistiky existuje také etický kodex, ten ehm, vznikl už v roce 2009 ale k němu se musí připojit také všechny vlády jménem českých států a e, musí být podepsány na nejvyšší úrovni také e, Evropskou komisí, aby e, tento kodex platil. Dále je tady článek 17a, který hovoří o spolehlivosti veřejných záznamů Vzhledem k tomu, že se čím dál tím více využívají eh, do veřejně dostupné údaje pro vytváření statistik, dále tady článek, který se zmiňuje o tom, že Eurostat eh, jako Evropský statistický úřad musí mít také zajištěnu patřičnou nezávislost. A na závěr bych chtěl říci, že přijetí eh, této zprávy nebo tohoto nařízení si nebude vyžadovat žádné dotačné prostředky z rozpočtu, spíše jde o zlepšení koordinace, definování některých pojmů a zajištění co nejvyšší možné kvality statistiky. Děkuji. A teď stínový zpravodajové. Jean-Paul tady není. Ale tady Rody, která zastoupí Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych ráda poděkovala zpravodaji, protože jde o doplňující návrhy k záležitosti, které jsme se hodně věnovali v minulosti protože tady nejde pouze o to získat statistické údaje, které budou důvěryhodné, které v podstatě zaručí eh, zodpovědnost eh, vlád, ale jde také o právní závazky, které musíme vyžadovat. Ale nejde pouze o důvěryhodnost samotnou. Jde také o to zajistit, aby celý tento systém fungoval bezproblémově, aby fungovala finanční kontrola. Potřebujeme srovnávací údaje, potřebujeme také, eh, nebo musíme být schopni vyhodnotit v podstatě situaci a pokrok a kromě toho musíme také zajistit soudržnost ekonomických a hospodářských politik. Je zcela jasné, že bez důvěryhodných údajů nebudeme moci hodnotit skutečnou situaci a nebudeme ani schopni skoordinovat tyto hospodářské politiky. A proto já souhlasím s tímto návrhem pana Čikluny protože musíme samozřejmě zajistit nezávislost statistických údajů, které zveřejňují tyto údaje, ale zároveň také musíme zaručit, existenci komparativních a srovnatelných údajů mezi členskými státy. Protože, jak jsem již eh, řekla, je to velmi důležité, abychom zajistili koherentnost a soudržnost mezi ekonomickými politikami členských států, protože musíme zajistit nebo musíme se uvědomovat to, že všechna rozhodnutí budou vycházet z těchto údajů a proto musí být tyto údaje důvěryhodné. A přesně to si myslí naše politická frakce. Děkuji. Uh, Děkuji, Sophie. Děkuji. Tento návrh je velmi užitečný, ale já mám několik otázek. Ta první, pokud budou platit stejná kritéria pro jmenování ředitele Eurostatu a stejná kritéria pro nezávislost se eh, tedy budou stavovat i tady. A za druhé jde o důvěryhodnost eh, statistik a závazek toho dosáhnout. Mně to přijde trochu jako pionická přísaha, že čínské státy mají přísahat na to, že budou zajišťovat eh, kvalitní Eh, nebo spolehlivé údaje. Myslím, že už jsme v minulosti zažili, že pokud se přijímají nezávazná pravidla, takže je potom čínské státy ignorují. Já si pamatuju několika zpráv, které jsme tady přijímali, které se týkaly statistik a všechny ty věci vypadaly vždycky dobře na papíře, ale v praxi to potom dopadlo jinak. Takže se ptám, jestli bychom neměli se podívat na vynucení A teď jsem eh, to trochu ztratila, co jsem chtěla říct. A na úplný konec bych byla ráda, kdyby mi někdo mohl vyjasnit, co znamená plný přístup ke všem administrativním eh, dokumentům, protože mě zajímalo, jak by to mohlo být potom vykládáno. Děkuji, Filip. Myslím, že to je eh, velmi dobrý eh, základ, tedy ten návrh komise je velmi dobrý základ, o který se můžeme opřít. Mám několik eh, připomínek k tomu, co Edward říkal o tom, že národní statistické úřady musí být nezávislé při stanování své metodologie. S tím do určité míry souhlasit mohu, ale měli bychom si také uvědomit, že tam, kde se vytvářejí statistiky, tak metodologie hraje velkou roli v tom, jaké zdroje potom používáte, protože eh, žádná čísla nejsou úplně neutrální. A lidé, kteří pracují eh, ve statických úřadech, nejsou roboti, jsou to lidé, kteří mají své názory, postoje a Stejně tak, jako nevěříme žádnému centrálnímu bankéři, že eh, všechno dělá dokonale, tak si nemyslím, že bychom měli eh, ponechávat úplnou volnost statickým úřadu, aby si zvolili, jakou chtějí metodologii. Takže si myslím, že zákonodáci by mohli přímečím vytyčit eh, ty oblasti, ve kterých eh, chceme mít naprosto spolehlivé údaje. Já si vzpomínám například na diskusi o tom sexpeku, o makroekolo, makroekonomických nerovnováhách, kde se vedla diskuse o tom, jaké oblasti chceme monitorovat a jaké údaje potřebujeme k tomu monitoringu. A pokud to ponecháme na nevolených, nezodpovědných eh, statisticích, tak eh, tím možná jenom vytváříme Eh, eh, byrokraci, kdyby byli například všichni zelení, tak se budou zaměřovat jenom jedním směrem a nebudou reflektovat jiné věci. Takže bych tady rád měl nějakou podmínku, takže ano, nezávislí v té svém fungování, ale jinak ten směr jejich činnosti by měl být ponechán politické moci. Takže by nad ním měl mít kontroly, kontrolu Národní nebo Evropský parlament. Uh, Dále bych chtěl říct, že bychom byli rádi, kdyby ten jejich kodex byl srozumitelný, ale jde také o to, jak ten kodex bude vynucován. Víme, že například u bank nejsme moc spokojení se samoregulací, ale to platí i pro tuto oblast. Pokud mají nějaké kodexy chování, tak by měly být závazné a někdo by měl dolížet na jejich dodržování. A potom bychom se měli podívat na to, jak bychom mohli podpořit výměnu dobré praxe a e, hodnocení mezi jednotlivými statickými úřady samotnými. A potom se chci zeptat, jestli jsme spokojeni s současným rámcem a s tím, jak funguje výměna údajů mezi Eurostatem a národními statistickými úřady jsme s tím úplně spokojení. Já osobně na to nemám ještě definitivní názor, ale jsou to asi věci, eh, eh, u kterých předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji vám, Vicky. Jak asi někteří z mých kolegů eh, ví, já vždy volám po větší transparentnosti a po větší spolehlivosti údajů, které zajímají naše daňové poplatníky, protože jim mohou pomoci porozumět, jakým způsobem fungují naše ekonomiky, k tomu že je klíčová nezávislost statických úřad například. Je důležité, aby byla pevně, sta- pevně stanovené lhuty pro zveřejnění určitých informací. Ta nezávislost ale musí být eh, na vysoké úrovni, ne na nízké úrovni. A to, co teď eh, eh, říká ale někteří přede mnou o tom, jak se stanovují určité standardy a postupy, je klíčové v této oblasti. A souhlasím také se Sofí v tom, že to změní v textu o přístupu ke všem administrativním záznamům. Co to má přesně znamenat? Koho se to týká? Jakého typu dokumentů? Přijde mi to jako velmi vágní definice. My jsme eh, často eh, například eh, v minulosti říkali, že by podniky nemusely mít povinnost poskytovat určité informace v různých formátech, že by ty požadované informace měly být provány účelně, ale pokud by se to například mohlo týkat záznamu o zaměstnavatelích, tak by to se mohlo stávat i na podniky samotné. Takže bychom si to měli vyjasnit. bude potřeba asi na tom dále pracovat, eh, na tom, abychom porozuměli implikace tohoto, porozuměli implikacím tohoto návrhu a Výsledkem byla nezávislost statických úřadů na vysoké úrovni, aby také nešlo, nedošlo ke zneužívání osobních údajů a aby zpráva těch eh, informací byla čelnější Máme také informace od komise o tom, že nechtějí vytvářet eh, žádné další náklady nebo břemeno pro členské státy tímto návrhem, což je podle mě správná zásada. Dále je tam zmínka o delegovaných aktech a jak jsme už slyšeli u některých jiných eh, věcí, tak eh, záleží na podrobnostech a některé státy nechtějí eh, zveřejňovat určité údaje, některé ano. A může to být potom politicky velmi citlivá věc. A proto si myslím, že bychom měli podrobně tady popsat, co chceme přenechat komisi a co ne. Thank you very much. Uh, Děkuji. Uh, Nikola Šuntis. Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, vrátili jsme se k tématům, které se týkají objektivity a také důvěryhodnosti statistických údajů. Hovořili jsme o, to, o tom také s kolegou, který je dnes zpravodajem. Já se teď nechci vracet k těm věcem, které zde již zazněly. Z té prezentace pana zpravodaje jsem vycítil, že má určitá podezření nebo určité obavy, které se týkají právě důvěryhodnosti statistických údajů. Poté ještě několik osobních připomínek. My se snažíme zaručit vyšší kvalitu statistických údajů, ale na to samozřejmě potřebujeme politickou vůli. A v této souvislosti bych rád eh, řekl, nebo nechci říci, že by ji náš zpravodaj neměl polit, tedy tuto politickou vůli. Chci pouze zdůraznit, že opravdu pokud budeme chtít dosáhnout toho, co jsme si stanovili, tak ta politická vůle bude muset být velmi silná. Současná ekonomika a současná situace společnosti se vyjadřuje v číslech a na základě těchto čísel se přijímají pro politická rozhodnutí. A pokud tato čísla, pokud tyto údaje nebudou důvěryhodné, tak ani ta politická rozhodnutí nebudou správná. To znamená, že pokud ty údaje budou správné, tak budou správná i politická rozhodnutí. Pokud nebudou správné tyto údaje, tak v podstatě budeme jenom dále obelhávat naší společnost. To znamená, že potřebujeme dobré údaje, protože podle toho, jaké údaje budeme mít, takové budou eh, výsledky, protože velmi často tato čísla nám nedávají žádný, jak si, žádnou představu o tom, jaká je celková obecná situace. Jsou to velmi často velmi roztříštěná, neucelená data. My v Řecku samozřejmě s tím zkušenosti máme, mimo jiné i samozřejmě velké zkušenosti s falšováním eh, statistických údajů. Dále, z trestního hlediska, co se bude dít s těmito údaji, které nebudou správně odrážet eh, skutečnost? Já vás nechci unavovat, já předložím nějaké pozměňovací návrhy a eh, ty se budou týkat konkrétních eh, věcí, jako například toho, kdo bude kontrolovat tyto nezávislé úřady. Samozřejmě chceme zajistit nezávislost, ale kdo tu nezávislost bude kontrolovat a jak ji bude kontrolovat? v první řadě, kdo bude jmenovat také ředitele Eurostatu a na základě jakých kritérií. Protože my samozřejmě víme, že to bude nějaký politický orgán nebo vláda, eh, ten jaksi subjekt, který bude jmenovat eh, ředitele. Ale jakým způsobem to bude kontrolováno, podle jakých profesních kritérií eh, se bude rozhodovat protože kdo ví, možná, že ředitelem nebo ři, ředitelem Eurostatu se stane nějaký ředitel banky a teď se podívejte na to, v jaké situaci jsou banky v dnešní situaci, anebo to bude někdo z Mezinárodního měnového fondu, protože samozřejmě tady je velmi důležitá ta profesní zkušen, zkušenost. Budeme chtít, aby to byl někdo z banky nebo z měnového fondu, bude mít tato osoba opravdu tu nezávislost, kterou my budeme potřebovat. A opakuji to, co jsem řekl na začátku. Kdo bude mít tu konečnou politickou zodpovědnost. Kdo bude mít tu zodpovědnost za to, že tento úřad bude nezávislý? 26. a 27. října jsme eh, se o tom hovořil. Byl jmenován pan Semeta, byl jmenován v podstatě do funkce, z níž má eh, dohlížet nad Eurostatem. A teď já se ptám, ve chvíli, kdy v Eurostatu dojde k nějakému jaksi umyslnému zanedbání, tak kdo bude nést zodpovědnost, kdo bude za to potrestán? E, já si myslím, že zpravodaj v každém případě má dobré úmysly, on se snaží napsat velmi dobrou zprávu, ale my mu ještě předložíme zlepšící pozměňovací návrhy. E, děkuji. Eh, máme tady eh, také zástupce Eurostatu a eh, pochopila jsem to tak, že paní zpravodajka by byla ráda, kdyby se paní zástupkyně Eurostatu vyjádřila. Takže možná, že byste mohli některé věci vyjasnit, ale nemáme už mnoho času, takže prosím, buďte stručná. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být eh, velmi eh, stručná, protože si myslím, eh, že tady bylo velmi dobře vysvětleno, jaký je záměr tohoto návrhu. Už to vysvětlila, vysvětlil zpravodaj. A já bych pouze promluvila ke slyšení s panem Rademachem, generálním ředitelem Eurostatu, a k diskuzi, která zmínila celou řadu otázek, které jsou v tuto chvíli aktuální. Návrh podle našeho názoru je velice realistický, velmi eh, jasně usiluje o věci, které jsou potřebné a eh, na jejich potřebnost upozornili i poslední události. Je to návrh, eh, který je v mezích subsidiarity, je to dobře zacílená revize a hlavní otázky byly jasně vysvětleny. A v tuto chvíli bych se tedy zaměřila na ty otázky, eh, které během výměny názorů zazněly. První otázka. Budou stejné eh, normy na, nebo standardy nezávislosti platit také pro generálního ředitele Eurostatu? A odpověď zní ano. Komise v tuto chvíli připravuje revizo, revidované rozhodnutí eh, komise o roli Eurostatu které bude plně slaďovat postupy eh, vlastně s tímto návrhem. A druhá otázka se týkala eh, důvěrnosti účelu eh, tohoto nového nástroje. Je pravda, že je to politické prohlášení, ale důležité je také to, že toto prohlášení a potom jeho realizace v praxi, že to bude sledováno. Myslím si, že to je velice eh, důležitá změna, protože díky tomu bude možné eh, spolehnout se na to, že tento dokument bude opravdu dobře realizován. Nebude to opravdu jenom něco, co eh, skončí někde na papíře. Pokud jde o přístup k administrativním záznamům, tak bych chtěla vyjasnit, že máme zájem pouze na kvantitativních informacích, pouze na e, údajích a e, tady na to musíme nahlížet v kontextu e, snižování administrativního břemene, snižování nákladů. Nechceme sbírat údaje, které už někde existují. Chceme plně využívat ty informace, které již existují a samozřejmě chápeme, že by tady měly být eh, zavedeny určité meze a zajímají nás opravdu pouze data. Další eh, zajímavá otázka, nezávislost metodologie. Podle toho, jak to vnímáme my, je důležité, abychom měli eh, opravdu velký koncensus uživateli obsahu. To znamená, že chceme diskutovat eh, s nimi již na začátku procesu a potom my, kdo připravujeme statistiky, bychom měli být nezávislí v uplatňování eh, té metody, na které jsme se předtím dohodli. Takže myslím si, že toto může být v textu také vyjasněno. Naším cílem není, abychom byli zcela nezávislí. My samozřejmě eh, chceme mít tento eh, jasný koncensus na tom konceptu a na metodách. Pokud jde o eh, kodex, tak to je tedy nástroj samoregulace a je otázka, jestli je dostatečný. A já si myslím, že tento kodex musíme vnímat jako dokument nebo nástroj, který vymezuje minimální standardy na straně jedné, ale na druhé straně tady musíme, musí být také nějaké cíle, nějaký účel a z tohoto pohledu je obtížné takový nástroj učinit zcela právně závazným. Eh, pouze minimální standardy by měly být právně závazné, především ty, které souvisí eh, s Eh, tím, jak instituce využívají eh, práci statistických eh, institucí, ale nemělo by se to týkat dalších věcí, kde jde mm, pouze o to, čeho chceme dosáhnout. Takže já si myslím, že toto jsou ty hlavní věci, na které jsem chtěla stručně zareagovat a v tuto chvíli už bych jenom zdůraznila, že komise se velmi těší na aktivní podporu parlamentu. Spoleháme na to, že i nadále, tedy, že ta úroveň ambicioznosti tady bude zachována i až proběhne celý ten proces. Takže vám v tuto chvíli děkuji za veškeré vaše příspěvky a jsme přesvědčeni, že nakonec ten návrh bude velice kvalitní a přinese dobré standardy pro statistiky protože statistiky hrají stále důležitější roli v naší společnosti. Děkuji. Eh, v poslední dobou jsme hodně pracovali se statistikami nebo na statistikách a víme, eh, že eh, obvykle se ty hlavní boje vedou s členskými státy v různých trialozích a e, já jsem to sama zažila, protože jsem měla takovou zprávu, kde jsme to takto řešili a samozřejmě jsme tady tvrdě bojovali také v rámci šesti balíčků, e, kde jsme chtěli právě e, zmiňovat nezávislost, profesní nezávislost statistiků, statistických orgánů a já si myslím, že je velice důležité, abychom v tomto pokračovali i nadále, v tomto úsilí. A tady jsme se chopili této příležitosti aby ve zprávě paní Vicky Ford eh, se to tam dostalo, aby jsme se tam o to potom mohli opřít. Eh, takže slovo má pan zpravodaj. Závěrem děkuji, chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože jsem přesvědčen, že eh, všechny argumenty, které tady zazněly, jsou velice důležité a v podstatě se tím shodnuje to, čím se to odlišuje od jiných zpráv a Eh, tedy rozlišuje se mezi tím, eh, co je pouze kosmetická věc a čím je to velice důležité, kde to přináší změnu. Eh, myslím, že jsem tady si poznamenal všechny argumenty. Odrazí se to ve zprávě, začíná to už tím Eurostatem, pokud jde o závaznost toho kodexu a vyjasnění administrativních dokumentů aby jsme měli jasnou představu, co si pod tím představujeme, potom eh, vyváženost mezi svobodou a nezávislostí a eh, zároveň určitým politickým eh, zaměřením nebo a potom ke zprávě pana Čuntise. a tam se to týkalo té kvality, která odráží se také v tom, co se vlastně měří. A tady na konferenci OECD, na Evropské konferenci, se to také e, řešilo. Je třeba e, Uvědomili jsme se, že není potřeba sledovat pouze HDP, jde potřeba e, sledovat kvalitu života rodin než něco nehmatatelného, kde rodiny nebo občané zkrátka se s tím nemohou stotožnit. Takže v tuto chvíli vám děkuji a na počátku září bych chtěl tyto vaše myšlenky předložit, již zapracované v dalším návrhu. Děkuji. Eh, dosavadní eh, harmonogram eh, vypadá tak, že ve výboru to tady budeme řešit 26. září. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy bude 9. října a 5. 11. to budeme prezentovat a 28. 11. bychom o tom měli hlasovat a prosinci. Eh, předpokládáme, že by to mohlo jít na plenárku, nebo možná to bude trochu dřív, nebo trochu později. Myslím, že teď se můžeme podívat na další bod 8. To bude hlasování. Hlasování o MIFID je odloženo, takže budeme hlasovat pouze o společném systému stanění eh, úroku licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států. A teď vám dám čas na to, abyste eh, se podívali na hlasovací seznamy. Yeah, okay. Yeah, it's okay. But people are still Are we, are we ready? Um, let's... Že jsme připraveni, uděláme si zkoušku hlasování. Připravte si hlasovací karty. Stisknete nějaký knoflík. Máme tady 35 eh, členů výboru v systému, ještě někteří, ještě pár chybí. Minus jeden z ALDE. Teď jich máme 36 systému. 31 hlasovalo. takže minus 2 salde. Takže já to končím, to hlasování. Můžeme tedy přistoupit k hlasování poznací číslo 14, kde pro, proti, přijato. O 15 se nehlasuje. Číslo 4, kdo je pro? proti, přijato, pět, kdo je pro, proti, drželi se, přijato, šestnáct, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto, sedmnáct, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme to elektronicky. A musíme přičíst eh, dva hlasy k ALDE. Takže končím hlasování. 20 pro, 17 proti, takže přijato. 18, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, myslím, že to bylo přijato podobnou většinou jako předtím, ale ověříme to, pokud chcete. Hlasovali eh, všichni. Takže 21 pro a 16 proti. Přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 20, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď oddělené hlasování u 21. První část, kdo je pro? Proti. Přijato druhá část. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Teď 22. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 6. Kdo pro? Ne, to o tom hlasovat nebudeme, to odpadlo. 23. Kdo pro? Proti. Zdrželi se přijato, 24, kde pro, proti, drží se, přijato, 7 odpadá, 25, kde pro, proti, přijato, teď číslo 1, kde pro, proti, drží se, přijato, číslo 8, do, na tři části, nejprve první část, kde pro, proti, drželi se, přijato, ale ověříme, ale myslím, že je to stejná většina jako předtím. Zase přečteme dva k Alde. Hlasovali všichni, končím. 20 pro a 17 proti. Druhá část, kdo je pro, proti, přijato, stejná většina. A třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Teď elektronicky o pozměněném textu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. A teď legislativní usnesení. Hlasovali všichni. Končím hlasování a i to je přijato většinou 33 hlasů. 3 proti a jeden se zdržel. Děkuji vám, tím jsme skončili eh, naši dopolední schůzi a odpoledne budeme pokračovat. Not here, is he? Oh, okay. oh, I'm sorry, I couldn't see him. Um, sorry, I, I think did the rapport... Pravodaj se možná chtěl vyjádřit k odložení MIFIDu. Já jsem vás eh, neviděla, pan Pravodaj říká ne, my víme, že to bylo odloženo, protože máme hodně práce.